Good morning, everyone. Uh, for the first uh, public uh, fisc meeting, or yesterday we had a constitutive meeting. Vás vítám na prvním zasedání výboru FiSC. Včera jsme měli ustavující výbor, takže já vás vítám v tomto sále. Je tu řada poslanců přítomných v sále i řada poslanců, kteří se účastní na dálku. Vítám pana Gentilonyho, komisaře zodpovědného za hospodářství. Děkuji, že si našel čas i s tak krátkým předstihem. Včera jsme měli první zasedání a dnes máme první eh, veřejné zasedání díky tomu, že pan Gentioni byl tak laskav a um, byl ochoten se zúčastnit tohoto jednání. A včera byl obecně důležitý dobrý den pro Evropský parlament, jenom kontrolujeme, jestli jsme dobře slyšet. Měli jsme velmi zajímavé ustavující zasedání, protože tady byla, bylo silné přání, aby existoval tento zvláštní výbor pro eh, daňové otázky už vlastně z předchozího mandátu, ale na, na prvním zasedání z prvního zasedání koordinátoru vyplývá, že všechny politické skupiny se zapojují aktivně do této diskuze, že jim na tom záleží. Myslím, že se to bude opakovat a pokračovat i v průběhu tohoto mandátu, tohoto volebního období, že to bude mít dopad na politický diskurs v Evropě. To je zapotřebí. Je také důležité, že tu s námi je Paolo Gentioni, protože je zapotřebí i um, těsná spolupráce mezi Evropským parlamentem na straně jedné a Evropskou komisí na straně druhé. Obzvlášť nyní v čase covidu si lidé kladou otázku, kdo to zaplatí, kdo zaplatí ty účty a náklady. A politici na to musí odpovědět. Máme evropský um, Green Deal, tak aby všichni zaplatili eh, náklady, například aby se uplatňoval princip, že znečišťovatel platí, ale máme taky ty dva pilíře. První pilíř se zabývá daněním digitální ekonomiky. Evropská komise a Evropský parlament souhlasí s tím, že by měla existovat ta daň z digitálních služeb. To je vysoká priorita. A pilíř 2, ten se týká minimální eh, daně podniků, korporátní daně. Takže nezbývá než konstatovat, že máme velmi bohatý program na celý zbytek volebního období. A ještě jednou si vyjádřit potěšení a vděčnost za přítomnost pana Gentionyho. A pak budeme mít kolečko politických skupin a pokud to čas umožní, tak ještě catch the eye. Takže pane komisaři, prosím nezapomeňte stisknout tlačítko Speak a uh, můžete oslovit výbor. Děkuji. Děkuji vám všem. Skutečně je to věc, která je pro mě důležitá, je mi ctí, že s vámi mohu hovořit na samém začátku aktivity vašeho výboru FISK. Všichni jsme si vědomi toho, co právě řekl pan předseda, to jest, že se před námi rysují velmi významné roky, důležité období a máme také bezprecedentní příležitost danou tím, že veřejnost nyní chápe, že po této krizi musíme přijmout důraznější opatření, co se týče férového zdanění a většího příspěvku daní k zelené transformaci a ke zvýšení odolnosti našich společností. A zároveň na evropské úrovni víme, že tato příležitost je posílena i tím, že vydáváme společný dluh v rámci Eh, příští generace, Next Generation EU. A tento dluh, tento společný dluh, se musí splácet. Od roku 26 do roku 56. Takže to posiluje i roli mandátu vlastních, mandát vlastních zdrojů, a jak řekl Poltang, je to otázka, u níž, v níž komise i parlament mohou pracovat, vycházet ze stejných předpokladů. V první řadě jsme se po nás chce, abychom zintenzivněli potírání daňových úniků a vyhýbání se daňové povinnosti. A to i z toho samozřejmého důvodu, že v době tak náročné, v době ekonomické krize, nemůžeme akceptovat tak vysokou úroveň, tak daňových podniků, eh, daňových úniků. Viděli jste, jaké, jaká je ta mezera v DPH v Evropě, která je stále na úrovni 140 miliard v roce 2018, což, jsou, což je poslední datum, z kterého máme údaje. A ztráta příjmu, ročních příjmů, prostřednictvím agresivního korporátního plánování se odhaduje na 50 až 190 miliard eur. Takže to jenom, abych vám připomněl, jak významný je tento aspekt naší společné iniciativy. Daňové úniky, vyhýbání se daňové povinnosti, toto téma jak víte, tak tomu jsme navrhli v červenci první daňový balíček, který zahrnuje tři iniciativy. Jednak revize směrnice o správní spolupráci, která rozšiřuje výměnu informací i na platformy. Dále cestovní mapa, skutečný akční plán kde je více než 20 opatření zacílených na to, aby bylo jednodušší pro občany plnit povinnosti a aby se zintenzivnil boj proti podvodům v oblasti DPH. To zahrnuje několik kroků, datová analytika, posílení spolupráce mezi odborníky v členských státech, a komise předloží návrhy na posílení sítě členských států, takzvaného Eurofisku, a zlepšení využívání technologií a výměny informací mezi členskými státy. A připravujeme také legislativu, již se vyjasní daňová rezidence pro daňové poplatníky, kteří jsou aktivní přes hranice. Aby členské státy používaly stejná kritéria pro určení statutu daňové rezidence, aby se usnadnil život pro uh, upřímné daňové poplatníky a naopak zkomplikoval těm, kteří to využívají k neplacení daní. Dále reforma kodexu jednání, etického kodexu. Tam eh, parlament kritizoval tento kodex v posledních letech. A my potřebujeme teď vyvinout společný tlak, aby tato reforma dospěla ke, do svého do cíle, protože e, nyní firmy jsou digitálnější, globálnější, mobilnější a tím i vzrostla daňová soutěž, daňové konkurence a ten stávající kodex už není uspůsoben době. Obecně řečeno, se budeme tedy připravovat daňový plán, který předložíme na podzim za několik měsíců. A tímto plánem, a nejen tímto plánem, řešíme například i to agresivní daňové plánování. Chci, aby v tom bylo jasno. Je to něco, co budeme řešit prostřednictvím naší strategie, zejména té Recovery and Resilience Facility, protože víte, že jsou doporučení pro jednotlivé státy a víte, že my jsme doporučili, aby se dále řešila tato doporučení. Pak jsou tu ty nespolupracující státy, jurisdikce, tam můžeme dále zlepšovat situaci, co se týče tohoto seznamu. Víme, jaký, jak je to složité, co se týče toho, abychom se dohodli na daňových návrzích, ale myslím, že teď máme příležitost překonat tyto problémy. Měli bychom toho využít. Samozřejmě i smlouvy skýtají určité možnosti. O tom hovořila předsedkyně von der Leyen ve svém úvodním projevu. A no, jak víte, nyní zvažujeme, zda máme dostatečně solidní podklad, abychom na tom dál stavěli. A druhá závěrečná část mého příspěvku se týká více vlastních zdrojů a fiskální agendy v širším kontextu. Vím, že zaměření vašeho výboru bude zejména potírání eh, daňových úniků, vyhýbání se daňové povinnosti, daňové transparentnosti, ale vím, že se budete vyjadřovat i k širší daňové agendě a z tohoto hlediska bych řekl, že tu bylo velmi silné poselství, které vyplynulo z krize a to je, že v, té, v, té, v této krizi jsou jasní vítězové a to jsou ti digitální giganti. Musí se to řešit. Není to jen záležitost toho, o jak velké částky jde, jak velké, kolik peněz můžeme získat do vlastních zdrojů digita, daněním e, digitálních firm a platform, ale je to i velká politická záležitost. To je po té krizi teď ještě jasnější. Víte, že diskuze probíhá na, i na úrovni OECD. Vypadá to, že je to diskuze spíše virtuální, ale ono to tak úplně není. Ta diskuze byla aspoň zatím plodná. V duchu inkluzivity a s cílem dosáhnout významných výsledků. konečném důsledku je tu potenciál pokroku v pilíři 2, to znamená minimální danění. To by bylo dobré, abychom měli globální rámec, jimž zavedeme určité minimální požadavky daňové v naší legislativě. Příliš jsme nepokročili v pilíři 1, takzvaném digitálním, ne protože by nebyly návrhy, ale protože existuje, protože to je legitimní, ale velmi komplikovaná pozice ze strany Spojených států vůči tomuto návrhu, takzvaný safe harbor, to je velmi těžko začlenitelné do nějakého globálního sdíleného závěru procesu OECD. Takže uvidíme, co se stane politicky, na politické rovině, jestli politický vývoj umožní nějaké změny v této oblasti. Ale tak či onak vás chci ujistit, že komise a já, pokud nebude žádná dohoda na úrovni OECD, tak předložíme na evropské úrovni nějaké návrhy. Také ty velké digitální firmy, když se jich zeptáte, zda by upřednostnili evropskou daň nebo 5, 6 různých daní v členských státech, tak jejich odpověď je, že lepší je řešení evropské. Nejlepší by bylo řešení globální, ale pokud to nebude možné, tak alespoň evropské, než mít pět nebo deset různých systémů. A pak, jak víte, poslední bod se týká všech možných otázek souvisejících s příspěvkem z fiskální oblasti na eh, zelenou transformaci. A tady budeme mít možnost revidovat tu energetickou daňovou směrnici, která už je 17 let stará. Je to, je, to představuje problém s načasování, protože často ty sektory, od kterých se očekávají největší změny, jsou zároveň i sektory, které byly nejvíce postiženy krizí, ale i tak něco předložíme a v červnu příštího roku budeme mít návrh toho mechanismu přizpůsobení eh, přepočtu na hranici uhlíkové. Někdo si myslí možná, že červen je daleko, ale dobře víte, že to má technické, politické a mezinárodní aspekty. které se musí vyřešit. Do, konce listopadu skončíme veřejné konzultace a přejdeme k další fázi. abychom měli aspoň určitý rámec toho, o čem můžeme pak diskutovat s vámi a s členskými státy. Takže opět máme na čem spolupracovat. Děkuji vám za tuto možnost, tuto příležitost. A jistě díky vám a vašim příspěvkům, otázkám a tak dále s něčím přijdeme už dnes. Děkuji, pane komisaři, děkuji eh, Paulo za tato úvodní slova. Vidíme, že opravdu máme hodně eh, témat a že je důležité, abychom byli jednotní v Evropě, eh, pokud jde především o pilíř 1 pokud je o vyjednávání v rámci OECD, tedy o to mezinárodní pole. A nyní bych chtěl dát slovo zástupcům politických skupin. E, prosím, hovořte pouze pět minut, e, tak aby i ostatní dostali slovo v rámci Catch the Eye. A jako první dostává slovo Isabel Benchumea. A Isabel, eh, prosím, řekněte mi, jak mám správně vyslovit vaše příjmení. Isabel, vy jste, doufám, online, tak jakmile zmáčknete tlačítko, hned můžete začít hovořit. Není napojená. Doufáme, že se tedy ji eh, podaří eh, připojit později. Dávám slovo Pedrovi Markesovi. Děkuji, pane eh, předsedo. Děkuji, pane komisaři Gentiloni, že jste byl hned k dispozici a přišel jste sem na tento výbor. Jsme velmi rádi, že jste podpořili naši iniciativu. A nyní bych chtěl hovořit o, o tom uhlíkovém zdanění, o digitální ekonomice a soustředím se na OECD. Eh, pokud dojde ke globální dohodě v rámci OECD, se díváte na provedení pilíře 1, tedy eh, zdanění digitální ekonomiky a těch gigantů. Souhlasíte s kritérii, tedy s těmi Prahy, o kterých se diskutuje? Eh, tedy jedná se o otázku nadnárodních společností a jejich zisku a jak se díváte na americký návrh Eh, že by se společnosti zúčastnily dobrovolně tohoto prvního pilíře? A za druhé víme, že Evropská komise, konkrétně vy, chcete, aby se řešila otázka daňové eh, hospodářské soutěže a jedná se o ty agresivní daňové praktiky, tedy pilíř 2, který se zabývá minimálně efektivním zdaněním. Musíme se eh, zaměřit na to, abychom ukončili ten závod v oblasti daní. Jak se díváte na tu Eh, evropskou úroveň. Můžeme s vámi počítat, že se zasadíte o tuto reformu? Eh, jedná se o to, že je to také prioritou německého předsednictví Evropské rady. Děkuji. Okay, now you hear me. Dobře, teď mě slyšíte. Eh, děkuji, Pedro. Markesi, za vaše dotazy. Hmm, of course. Uh... Ano, samozřejmě. Ano, my považujeme toto za legitimní Ale tady ta otázka eh, návrhu bezpečného přístavu, tak eh, s tím souhlasit nemůžeme. Naši američtí přátelé nesouhlasí eh, s tím naším popisem, že by to byl ehm, alternativní návrh, ale je si to velmi podobné. A já si nemyslím, že v případě tak sporné otázky bychom mohli eh, přijít eh, s takovouto možností dobrovolného zdanění. Ano, tady to je otazník. Mm, který vlastně eh, brzdí diskuzi o pilíři 1. Pilíř 2, tak tam dochází k určitému pokroku. A potom obecně řečeno, Pedro se ptal na náš všeobecný názor. My, komise a členské státy v G20 a OECD, eh, tedy ti významní hráči protože komise musí také eh, informovat všechny členské státy a zahrnout všechny členské státy, nejenom ty členské státy, které jsou součástí G20. Ale tyto členské státy byly velmi flexibilní ve všech diskuzích. Eh, to, čemu říkáme ta digitální daň. A abych hovořil jasně, pokud dosáhneme globální dohody, přesto, že z technického hlediska nemůžeme být úplně nadšení z tohoto řešení, tak my to důrazně podpoříme. A pracujeme eh, na tom, abychom dosáhli dohody přestože ten americký návrh je komplikovaný. Ale pokud dohody nedosáhneme, tak přijdeme s evropským návrhem. Ne s tím, co je ten inkluzivní rámec na úrovni OECD, co se tedy rozhodlo, ale co se nakonec nedohodne eh, kvůli tomu, že nebude k dispozici stanovisko členských států. Abych to řekl jasně – Já chápu ten kompromis, pokud jde o digitální daň, pokud to bude kompromis a pokud to povede ke globálnímu řešení, ale pokud tento kompromis nepovede ke globálnímu eh, řešení a pokud budeme muset přijít s evropským návrhem, tak potom eh, nebudeme eh, mít nutnost to znovu přijít s tím, nedosaženým kompromisem, že by to tedy měl být ten evropský návrh. Plně souhlasím s tím, že, že bychom se měli zaměřit na tu otázku toho závodu, o kterém jsme hovořili. Máme ten střednědobý horizont, strategický nástroj, který eh, by se mohl eh, eh, umožnit díky globální dohodě v rámci plíře 2, v rámci OECD tak aby se odblokovala otázka zdanění v Unii. A potom máme ještě otázku potřeby konkrétního nástroje, a to je také důležité, a to že se od nás žádá a není to moje rozhodnutí. Já jsem rozhodně pro toto rozhodnutí, ale jedná se o rozhodnutí eh, zohlednit eh, v národních plánech obnovy a odolnosti eh, doporučení podle jednotlivých zemí a doporučení semestru, tak jak se o tom dohodli šéfové států a předsedové vlád a to se musí provést. A víme, že v případě několika členských států, tak v rámci doporučení je otázka eh, tohoto eh, závodu o ty nejnižší daňové sazby, tak jak o tom hovořil Pedro, takže toto se musí implementovat. Děkuji vám. Eh, pane komisaři, a zkusíme se ještě jednou spojit s paní Isabel Benchumea za EPP, prosím. Zmačkněte prosím tlačítko. Nevím, zdali mě vidíte, doufám, že ano. Pokud je to možné, já bych chtěla hovořit španělsky. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji vám mnohokrát, pane komisaři, za to, že jste eh, zúčastnil tohoto eh, prvního zasedání eh, podvýboru pro daňové záležitosti. Děkujeme za to, že jste pohovořil o hlavních liních v oblasti zdanění. Evropské komisi je důležité, abychom bojovali proti daňovým podvodům a spolupráce to je zcela zásadní věc pro budoucnost EU. Já bych se chtěla soustředit na dvě obavy. Za prvé, jedná se o vlastní e, fondy, e, vlastní zdroje, což bude financovat fond obnovy, což je tak důležité aby se evropští občané dostali z této strašné hospodářské a politické krize kvůli covidu. Chci vědět, jaký vliv budou mít eh, tyto daně na spotřebu, protože když zvýšíme daňový tlak, tak potom eh, to samozřejmě bude mít vždy přímý dopad na konečného spotřebitele. A musíme si dát velmi pozor na to, aby se nesnížila eh, kupní síla spotřebitelů. Já se chci zeptat, zali toto zvýšení eh, daní neohrozí eh, spotřebu a tedy vytváření pracovních míst, co by mělo být hlavní prioritou v EU. Za druhé, se chci eh, soustředit na ty dvě daně, o kterých hovořil komisař, tedy ta zelená daň a digitální daň. Vyjdeme-li z toho, že to jsou daně, které nakonec zaplatí občané, tak mě činí starost, jaký vliv to bude mít na konkurenceschopnost podniku. E, prosím, pohovořte o dopadu na spotřebu, e, protože tím budete financovat Next Generation a potom jaký dopad to bude mít na konkurenceschopnost, co se týče těch zelených daní a digitálních daní. Děkuji. Please go ahead. Well, the... To je dobrá otázka, děkuji, že jste. Děkuji, Izabel. A my bychom neměli prezentovat naši snahu eh, zvýšit vlastní zdroje jako něco, co má obecně zvýšit daňový tlak na občany. Samozřejmě také studujeme možné vedlejší účinky rozhodnutí, které navrhneme eh, na úrovni eh, spotřeby, ale cílem není zvyšovat zdanění občanů, ale eh, konkurenceschopnost a férovost systému. Já chci zmínit dva evidentní příklady. Giganti digitální platformy platí téměř všechny daně v jedné zemi, což je země původu jejich biznesu. Ale jejich biznis je globální. A evropský trh je zásadní pro ně. A to není něco, co zvýší tlak na občany. Problém je, um, redistribuovat um, mm, zdanění těchto gigantů uh, a přizpůsobit ho 21. století. Oni mm, fungují jako uh, za minulé éry. Například ta um, karbonová mm, daň je cílená na to, abychom se vyhli riziku pro naši konkurenceschopnost, pracovní místa, což souvisí s ambicí naší zelené transformace. Neříkám, že nepovažujeme to riziko, o kterém mluvíte, Ehm, nezvažujeme ho, protože my ehm, studujeme potenciální vedlejší účinky, důsledky, ale hlavním cílem našich občanů není zvýšit daně obč- e, e, občanům, negativně ovlivňovat spotřebu, ale zvýšit růst a konkurenceschopnost. A to je možné. Děkuji. Veliká roza. Ale... Děkuji. Já chci poděkovat panu komisaři za jeho názory. Mm, eh, co se týče eh, digitální daní některé země, Francie, eh, Španělsko, Británie a další, chtějí národní digitální daně. A ten eh, návrh chtějí předložit do konce tohoto roku, pokud OECD přijde s návrhy k pilíři 1. A Evropská unie v nějaké fázi, v blízké budoucnosti, předloží své dig- návrhy digitální daně na evropském základě, jak tedy mm, vyřešíte, že by to mohlo mít zásadní vliv na E, příjmy e, členských zemí, které již zavedly digitální dam, například Francie na národní úrovni a Evropská unie přijde bez další daní v roce 23 e, na evropské úrovni. Znamená to, že francouzský stát by se musel vzdát svých národních příjmů a dát to do Evropské unii, nebo bude další digitální daň nad tu národní digitální daň což čím by se dostal tady k tomu, co řekl předchozí řečník. To by byl vlastně transfer výnosů z členského zemí do EU. A to by mělo tedy důsledky pro občany a jejich názory na vlastní zdraje a financování, jaký to bude mít dopad na spotřebu. Takže jestli byste mohl toto vysvětlit. Další je riziko Eh, unilaterálních kroků bez mezinárodní dohody a riziko, že to by mohlo vést k obchodním válkám a snížit naši konkurenceschopnost. Mezinárodně mnoho firm jsou lokalizovány v EU z toho důvodu, že tady je nízké zdanění k dispozici. V případě, že Evropská unie přejde k digitálním daním a dalším formám daní i v kontextu CCC STB, eh, tak tady hrozí, že přijdeme o hodně investic do EU a ohrozíme naši mezinárodní konkurenceschopnost. Děkuji, pane komisaři. Děkuji. Pane Kelehera. Ano, pokud v důsledku globální dohady nebo v důsledku evropského návrhu dojdeme k nějakému, k nějakému evropskému digitálnímu zdanění. Může mít to tedy jiný název, ale říkejme tomu jednoduše takto, pak samozřejmě členské státy by měly respektovat tu Evrop, ten evropský formát a jakmile to vstoupí v platnost. Já nevidím tedy politicky, um, abych byl upřímný, Mm, to jako velký problém. Protože úroveň příjmů eh, v zemí, které si již zavedly digitální zdanění, já mám na mysli Francie a Itálii, to není úrovni, která by změnila nějaký jejich rozpočet. Nebudu dávat čísla, to není moje role, ale víte, že to je někde něk- ve výši několik set milionů ročně. Současně jsem si jist, že um, tyto členské státy zváží evropské řešení jako velice vítané z řady důvodů. Jednak to, že podnikatelská komunita bude eh, eh, preferovat evropskou než několik národních. Ani pak riziko mm, toho, že toto rozhodnutí vyvolá um, na mezinárodní úrovni reakci mm, odvetnou, tak to by se dalo řešit tím, že Evropa bude jednat jednotně. To riziko odvety není nic filozofického, to je eh, už v diskusích dnešních. Myslím, že máme pak jasný eh, názor. Máme tedy um, společné řešení a když budou mít členské státy společné řešení, tak um, respektovat společné, to nebude snadné, nic není snadné. Ale snad to přivítají zda ztratíme konkurenceschopnost, pokud zavedeme minimální daň. Moje odpověď je, že určitě ne. Nejsme konkurenceschopní, protože Eh, přitahujeme investice agresivním daňovým plánováním proti ostatním ehm, členům evropské rodiny. Pokud ano, tak to je špatná konkurenceschopnost. Můžeme být konkurenceschopní pro investice jinak. A Evropa má spoustu potenciálu pro zahraniční investice. Ten, jsou tady ale limity k té, um, ehm, um, ehm, těm závodům směrem dolů, které by bylo možné se minimálním nějakým společným zdaněním vyhnout. Riziko je narušení vnitřního trhu. Pokud nevyřešíme tyto problémy, abychom nestratili konkurenceschopnost, tak bude vývoj, který již probíhá, protože státy, kde je agresivnější daňové plánování, tak udělali určitého pokroku za posledních letech. Je to tedy proces a myslím, že ten proces by měl pokračovat. Nevidím tady riziko e, ztráty konkurenceschopnosti. Děkuji a teď nám zbývá 15 minut, ještě máme tři řečníky na seznamu, takže prosím Mm, mějte na paměti časovou um, takové omezení Francesca Andy za ID, já budu mluvit italsky. Pane komisaři, evropská ekonomická situace je stále dramatičtější a mm, krize COVID-19 způsobí problémy na léta. Ekonomické důsledky pro členské státy bude možné měřit ve ztrátě milionů pracovních míst. Je jenom v Itálii pokles HDP 11,7 a 14 17 eh, ve srovnání s, roku, s rokem 19. Národní eh, daňová politika nemůže přestat být proticyklická. Zavedení nových daní toto nerespektuje. Ta perspektiva ehm, popojení rozpočtu 21 zpomaluje aktivity ehm, které ehm, hroží ekonomiku. Jak vidíte tady rozpor mezi oživením růstem a nedostatkem harmonizace v daňových oblastech? Jak vyřešíte odpor zemí, které mají mnohem nižší um, daňový tlak na korporace, aby jste harmonizovali daňovou sazby v celé Unii, aby se garantovaly eh, spravedlivější garantoval spravedlivější daňový systém. Děkuji. Mohu odpovědět italsky? Prosím. Já s tím počítám tady. Myslím, že to je snazší. Um. myslím, že jedna z otázek, které paní Demato položila, která nezůstává stranou, to je otázka evropských institucí, jak eh, reagovali pozitivně. My jsme měli jasnou odpověď, která byla otevřená, když jsme uh, Eh, se dívali na tuto krizi. A naše reakce je, že členské státy um, um, 25% veřejných garancí můžete pře všechny komunitární EU programy, půjčky, a také mm, EU e příští generace, což bude mít všechno dopad na naše veřejné účty na konci. V to bude víc než 100% v roce 2020. Ale v tuto chvíli nepředpokládáme v krátkodobě žádné eh, omezení zdaňového hlediska. Nedávno jsem poslal eh, dopis eh, že eh, no, cla tady zůstane v platnosti během celého roku 2021. No, my očekáváme, že rozpočtové politiky bude eh, podporována během celého roku 2021. Samozřejmě tady budou diskuse o tom, jak postupovat ve střednědobém eh, horizontu, abychom udrželi Eh, udržitelnost našich veřejných financí. A už v poslední krize jsme viděli, že to tady hrozí eh, dvojí recese. že to je první nebezpečí, o kterém jsme mluvili. To nevidím. To druhé, ano, totiž, že tato krize mm, ty rozdíly mezi jednotlivými ekonomikami v EU ještě prohloubí které existovaly už před krizi. to, tento je velký evropský plán EU e příští generace. By to by mělo především vyvolat solidaritu, ale také společné prostředky, které nebudou rovnoměrně rozděleny země, které mají větší problémy, dostanou více zdrojů. A to riziko rozdělení a vlastně od e, se rozštěpení se tím sníží ale samozřejmě bude to v příštích letech velká výzva. Děkuji. Děkuji, pane komisaři. Prosím, Svene. Děkuji, Pole. Pane komisaři, jsme rádi, že vás tu máme. Už dlouhou dobou se zabýváme touto otázkou, tímto problémem. A jak bych chtěl trochu schrnout, jak na tom jsme. V uplynulém období tlak občanské společnosti, novinářů, veřejnosti, po publikaci Panama Papers a LuxLeaks to vedlo k sérii silných návrhů komise. Některé menší návrhy byly schváleny, ale ty zásadní návrhy byly zablokovány. Například systéma, reforma systému DPH byla zablokována v radě. Nebo společný daňový základ. To bylo zablokováno v radě. Daň z transakcí. Opět zablokována v radě. Digitální daň. Zablokována v radě. Korporátní veřejná transparentnost pro mm, nadnárodní firmy. Zablokována v radě. A nezapomněli jsme na tu reformu energetické směrnice, která rovněž selhala. Takže ta velká neznámá je, že nejde jen o seznam daňových rájů vně Evropy, ale také přímo nespolupracujících členských států. A to pak ohrožuje podporu občanů pro evropskému projektu, protože mají pocit, že jsou někteří aktéři ve společnosti, kteří jsou příliš velký na to, aby mohli být zdaněni. A teď jde o to, jak překonat tento blok, tuto překážku. A myslím, že tohle by měl být konstruktivní postup směrem k těmto blokujícím členským státům. Měli bychom s nimi hovořit o těch návrzích. S nimi i s komisí. A teď je otázkou, čím může komise přispět, aby byl tento blok překonan. A já bych od vás chtěl slyšet ke dvěma otázkám. Za prvé, jak využijete článek 116 To znamená, aby bylo možno se přesunout k většinovému hlasování. Už dva roky se mluví o článku 116. Jaká opatření přesunete k většinovému hlasování a kdy? Za druhé, komise vydala sérii hloubkových studií o postupech v členských státech. Byl byste ochoten se zavázat, tak jako je to v otázce právního státu, udělat něco podobného i e, v oblasti danění, aby jsme měli jakýsi scoreboard pro všechny členské státy oblast, v daňové oblasti, abychom vyhodnotili jejich daňové postupy. A to by mohla komise zahájit již velmi brzy. Prosím, máte slovo, pane komisaři. Děkuji. Mně se líbí ta myšlenka, že bychom takým, takým konstruktivním způsobem se snažili přimět státy k uvědomělosti, trošku ehm, je přimět k tomu, aby se styděli. Když se podíváme na potíže, jim čelíme v uplynulých deseti letech, tak samozřejmě by na první pohled byl důvod být pesimističtí. Ale musíme najít ten, tu správnou cestu, správný způsob. A měli bychom uplatnit na tento sektor stejná pravidla, jaká jsme použili úspěšně nebo úspěšně se snažíme v jiných sektorech. třeba otázka společného dluhu za společným účelem nebo ambicioznější cíle pro zelenou transformaci a tak dále. Nebude to jednoduché, ale myslím, že je možné abychom toho dosáhli i v této oblasti. Já jsem připraven zvážit z DG Taxu se, se svým kabinetem nějakou myšlenku, nějaký nápad, nějakou cestu, již bychom trošku formalizovali celou tuto záležitost, sledování daňového chování v různých zemích, Teď nemohu přímo slíbit nějaký specifický návrh nějakého scoreboardu, ale mohu se zavázat, že budeme hledat způsob, jak si dělat lepší představu, jak udělat určitý screening daňových politik. Nejde jenom o to agresivní daňové plánování, ale také o přímo podvody a vyhýbání se daňové povinnosti. Mohl by to být určitý nátlakový prostředek. Co se týče článku 116, tak já jsem odekřiva tvrdil, říkám to několik měsíců, že to není něco, co by bylo mimo smlouvy. Je to ve smlouvách. Čili jediná podmínka z mého hlediska co se týče práce DG sud, právní a právních služeb, je o tom, že až tato práce bude pokročilejší, tak samozřejmě se podělíme s parlamentem o náš program, naše záměry, ale ještě tam nejsme. Problém je, jak, jak si vybudovat legálně, z legálního hlediska velice přesvědčivý argument abychom se vyhnuli nějakým chybným krokům. Tohle není způsob řešení agresivního daňového plánování. My si nemyslíme, že by článek 116 mohl úplně měnit pravidla všude. Ale je to jistý nástroj, kterým můžeme řešit velmi zřejmé a nepopiratelné pokřivení, deformaci vnitřního trhu. Můžeme vyslat jasné poselství, že to nemůže být ponecháno mimo naši legislativu. Děkuji. A dostáváme se k poslední otázce, bohužel. Nemáme čas na catch the eye. Příště se budu snažit být striktnější při udělování slova, ale měli jsme vyčleněný slot pouze na hodinu, takže jsme měli striktní časový limit. A nyní Jose Zague, Jose Gozmao. Obrigado, Sr. Presidente. Uh, queria agradecer a disponibilidade. Děkuji. Pane předsedo, děkujeme komisaři za to, že přišel mezi nás a že byl proaktivní. Doufám, že e, takováto e, slyšení by se mohla konat pravidelně. Já bych chtěl vědět, jak je to se lhoutou evropských institucí eh, pro globální řešení. To je něco, o čem hovoříme. Já jsem poněkud pesimista, protože nevím, kdy budeme moci hovořit o skutečném evropském návrhu a o tom už hovoříme velmi dlouho. Digitální otázka eh, se tímto spojuje s daňovou otázkou. To je věc, kterou za sebou táhneme už velmi dlouho. Jaký je harmonogram pro vlastní zdroje? To je věc, eh, která mi činí velké obavy, především pokud jde o daň z finančních transakcí, eh, potom také zdanění mezinárodních společností, protože to je věc, o které už hovoříme velmi dlouho zde v parlamentu. a vede to k narušení pravidel hospodářské soutěže. Evropská unie, třeba v případě Nizozemská, Maďarska nebo Lucembursko, tak Evropská unie poukazuje na to, že mají agresivní daňovou politiku, ale zároveň já nevidím, že by existovala nějaká vhodná opatření, která by se mohla přijmout v těchto zemích No, tak aby se mohlo počítat s těmi stanovenými zásadami. Já už dlouho eh, hájím eh, koncepci eh, takové konstruktivní hamby. Navrhoval to Sven Giegold. Já si myslím, že to, aby se poukázala na vyníka, že to není dostačující a k těmto opatřením nebudeme moci přistoupit, pokud nebudeme mít kvalifikovanou většinu. Vidíme vás. Eh, Jose Gusmao, už jste dohovořil? Ano, dobře. Otázka harmonogramu. Abych navázal otázku k harmonogramu, k výměně názorů, kterou jsme měli. Uh, my jsme se zavázali k harmonogramu, e, přijdeme s návrhy a bude to během prvního či druhého čtvrtletí příštího roku. Možná e, e, Poslední bude otázka mechanismu kompenzačních opatření mezi státy. To bude asi v červnu a ty ostatní to bude první čtvrtletí příštího roku. Ale jak ukazuje naše výměna názorů, ten problém není pouze problém komise, že musí přijít s návrhy, ale ten problém spočívá v tom, že komise a parlament eh, musí umožnit realizaci těchto návrhů. A to je ten důvod, proč jsme přišli s rozumnými návrhy. Předem jsme je prodiskutovali, co nejvíce to bylo možné. Ale také se vyvinul politický tlak. Ano, samozřejmě politický tlak také přichází z vnějšku. Gigold uh, eh, eh, připomněl Panama Papers, Lux Papers, a nyní je otázka cen. A nyní máme to, že máme od roku 26 až do roku 56 období na zaplacení toho dluhu. Já vás tedy mohu ujistit, eh, pane Gusmau, že co se týče našeho harmonogramu, tak úspěch tohoto harmonogramu je samozřejmě v našich rukách. Ale pak je tady další důležitá věc. Během těchto týdnů nejenom příprava podmínek pro úspěch našeho návrhu, ale to je věc, kterou už jsme představili. To je akční plán pro daně. využití semestru a doporučení podle jednotlivých zemí, eh, potom peníze z RF a potom delikátní věc v tom našem akčním plánu pro daně. A to je reforma kodexu chování, protože eh, to, co eh, navrhujeme, pokud je o reformu kodexu chování, že je potřeba analyzovat daňový systém jako takový prostřednictvím kodexu chování a na to potřebujeme politický tlak. Jsme tedy eh, nebo máme jasno, eh, jak je to v harmonogramu, jak je to s harmonogramem a s parlamentem budeme diskutovat o kvalitě návrhu, protože to je součástí naší spolupráce. A ještě jednou vám děkuji, pane předsedo, vám všem za to, že jste mi umožnili tuto první výměnu. Eh, děkuji vám, eh, pane komisaři Gentiloni. Myslím si, že jsme zde měli velmi eh, zajímavou výměnu názoru. Určitě to nebude naposledy. A toto tato výměna názorů stanovila vlastně prostor pro další diskuze v našem výboru, tak bych měli pracovní program. Eh, další zasedání bude 28. října. A politické skupiny budou mít do té doby možnost přijít eh, s náměty. A dnes už se ukázalo, jaké body by nás mohly zajímat. Děkuji eh, posluchačům za váš zájem a děkuji také tomu šickému týmu. Naschledanou.